propuštění dvou švédských or, e, novinářů, Persona a Šivěra v Etiopii, kteří e, bezpečně v průběhu noci se dostali do Švédska. Takže to si myslím zaslouží vyjádření našeho, naší radosti. Paní Kraca Bild chce, Bild chce něco také doplnit, prosím. Já bych ráda Skutečně vám chtěla poděkovat, pane předsedo. Je to krásný den pro všechny Švédy a nyní eh, Johanna Martin jsou svobodní. Chceme poděkovat všem kolegům za podporu a solidaritu eh, spolu s ostatními eh, byli zavřeni v Etiopii a byli osvobozeni, dostali se bezpečně ráno domů a my doufáme, že Eh, všichni novináři, eh, kteří jsou ještě kde na světě uvězněni, budou brzy propuštěni, jako oni. Děkuji. Next point. Další bod. Eh, byl jsem informován českými orgány o zvolení pana Minára, který nahrazuje pana Havela. Havla. Takže nyní podle eh, pravidla 3 odstavec 2, takže eh, je tedy eh, stává se